Dobrý den. Vítejte v Evropském parlamentu. V domově demokracie, v jediném, v jediné instituci, která je přímo volena. Přímo volena občany. Vítejte, každý poslanec zastupuje své spoluobčany. Vítejte, hodně úspěchů v práci novým poslancům i těm, kteří byli poslanci v minulosti. Dobrý den všem. Podle aktu z 20. září 1976 o volbě poslanců Evropského parlamentu v přímých volbách a podle článku 154 odstavce 2 jednacího řádu parlamentu prohlašuji první zasedání Evropského parlamentu po evropských volbách za zahájené. Teď si vyslechneme evropskou hymnu v podání kvarteta Avena a zpěvačky Anais Ivos. Děkuji zpěvačce i hudebníkům a prosím vás, abyste povstali. alzarsi in piedi è una questione di rispetto non è Povstat je otázka respektu. Neznamená to, že sdílíte Evropskou unii. I když posloucháte hymnu jiné země, tak přece povstanete. Připomínám, že podle článku 14 odstavce 2 jednacího řádu parlamentu, když předseda, dočasný předseda, nemohou probíhat eh, žádné diskuze, které se týkají něčeho jiného, než je volba předsedy nebo ověření pověřovacích listin. Já předsedám tomuto zasedání protože jednací řád říká, že než bude zvolen nový předseda, tak odcházející předseda dočasně předsedá zasedání. Všechny oficiální dokumenty, které jsou základem pro zvolení poslanců, budou předány odpovídajícímu výboru, který je pověřen ověřením pověřovacích listin a který bude ustaven podle článku 206 jednacího řádu. Podle článku 3 odstavce 2 dokud nebudou ověřeny pověřovací listiny poslanců nebo dokud nebude rozhodnuto o eventuálních sporech. Poslanci zasedají v parlamentu plnoprávně i v jeho orgánech, pokud předtím podepsali písemné prohlášení o tom, že nevykonávají žádné neslučitelné funkce. Poslanci, kteří vykonávají funkci, která je neslučitelná s funkcí poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 7 aktu z 20. září 1976 o volbě poslanců Evropského parlamentu v přímých volbách, nemohou vykonávat své funkce aby mohli plnoprávně vykonávat svou funkci, tak 29 poslanců, kteří ještě nepodepsali toto prohlášení o neslučitelnosti, prosím, okamžitě to udělejte ve stáncích, které jsou u vstupu do plenárního sálu. Jinak zítra nebudete, nebudete mít právo volit. Zítra dopoledne přistoupíme k volbě předsedy Evropského parlamentu v souladu s ustanoveními jednacího řádu. Podle článku 15 odstavce 1 kandidatury na funkci předsedy Evropského parlamentu musí být předloženy se souhlasem kandidátů, politickou frakcí nebo alespoň 38 poslanci. Lhůta pro předložení kandidatury vyprší dnes ve 22 hodin. A teď přistoupíme k vylosování osmi skrutátorů. Žádáte o slovo pouze, abyste hovořil o hlasování, protože nemohu připustit žádnou jinou diskuzi, než je volba předsedy. Není možné hovořit o ničem jiném. Ve vztahu s článkem 5 a otázkou akreditace bych chtěl blahopřát všem, kteří byli zvoleni a mohou zde být. Bohužel někteří poslanci, kteří byli zvoleni, se nedostali do tohoto parlamentu. Tři zástupci katalánského národa, se nemohli dostavit do této sněmovny. Tato sněmovna se musí postavit za demokracii. Musí se postavit za právo. Pokud zde nejsou uznávány hlasy katalánských občanů, tak důvěryhodnost této sněmovny bude podkopána. Proto vás žádám, pane předsedo, abyste učinil prohlášení jménem zvolených poslanců tohoto parlamentu a posílil tak hodnotu demokracie a lidských práv v Evropě. Děkuji, pane předsedo. Přistoupíme k losování osmi skrutátorů. Honorevole Jan Olbricht. Pane Jane olbrychte přijímáte funkci skrutátora? Honorevole Peter Jahr Pane Petre, Petře Jare, přijímáte funkci skrutátora? Honorevole Erik Overgaard Nielsen, Pan Erik Overgaard Nielsen, přijímáte funkci skrutátora? Pan Jerzy Buzek, přijímáte funkci skrutátora? Avremo un ex budeme mít míst, tedy bývalého předsedu, který bude fungovat jako skrutátor. Velmi zkušený. Pan Bernard Kueta, přijímáte funkci skrutátora? Je presente, sí. Je tady? Ano. Paní Alexandra Leslie Phillips, eh, přijímáte funkci skrutátorky? Nemáte tady dělat roztleskávačku, ale skrutátorku, paní poslankyně. Paní Barbara Thaler, přijímáte funkci skrutátorky? Eh. Je tady paní poslankyně? Ne. Ah, ok, ok, ok. Honorevole Catherine Chabot. Paní Katrin Šabo, přijímáte funkci skrutátorky? Oh, Byli tedy jmenováni následující poslanci jako skrutátoři. Pan Olbricht, urna A až B. Pan Jár, urna C až D. Pan Overgard, urna E až G. Pan Buzek, urna H až K. Pan Gueta, urna L až M. Paní Thaler. Urna N až R. Paní Šabo. Urna S až T. Paní Philips. Urna U až Z. Prosím skrutátory, aby se přesunuli za předsednický stůl. Volba předsedy proběhne zítra v 9 hodin. Tím je zasedání ukončeno.